Uh, good morning, everybody. Um... Dobrý den. Vítám vás na dnešním dopoledním zasedání. Hlavním bodem bude hlasování o důležitých otázkách. Takže pokud už všechny skupiny mají, všechny, kteří mají hlasovat, pokud jste všichni na místě. A vítám také naše posluchače na webu, protože tato schůze se vysílá na internetu. Já nevím, kolik lidí sleduje hlasování, někdy to může být zajímavé. A chci vám také říct, že máme nový zpravodaj, který je k dispozici a můžete se přihlásit k jeho odběru, když nám pošlete e-mail, pokud ho chcete dostávat pravidelně každý měsíc. Nemám tady výtisk, který vám můžu ukázat, ale na titulní stránce je moje fotografie, tak se trošičku stydím a nechci se mi to úplně ukazovat. Je tady velký hluk. Můžeme začít hlasovat, jste všichni připravení? Ano. Tady ho máme, tady je ten zpravodaj, takže pokud někdo chcete kopii s mým novoročním poselstvím, můžete se přihlásit, když nám poslete, pošlete e-mail. chci především přivítat naše vzácné hosty, kteří se k nám připojili na hlasování. Zajména svého dobrého přítele Vitala Moreiru, který je předsedou výboru pro mezinárodní obchod. Přišel mezi nás, aby hlasoval za skupinu SAD. Měli bychom mu zatleskat, protože je to náš zácný kolega. My jsme spolu hodně spolupracovali. A jak víte, já mohu využít této příležitosti a říct vám, že 17. března budeme mít speciální slyšení tohoto výboru o dopadu partnerství, transatlantického partnerství pro vnitřní trh a on bude se mnou členem tohoto panelu. A rád vám dám slovo. Mnohokrát děkuji. Já tam samozřejmě budu a rád bych vám také, pane předsedo, i tomuto výboru poblahopřál ke všemu, co se vám podařilo, abyste zvýšili povědomí o těchto věcech. Děkuji. Dobře, takže já myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Máte před sebou pořadí, v jakém budeme hlasovat, nemusíme to znovu procházet a začneme velice důležitou zprávou našeho zpravodaje Andrase Švába o vysoké společné úrovni bezpečnosti sítí a informací v Evropské unii. Já nyní dám zpravodaji slovo, vidíme, jestli má něco k hlasování a potom začneme. Vážený pane předsedo. Především musím říct, že na všech setkáních stínových zpravodajů byla velice konstruktivní atmosféra nejenom v našem výboru, i s kolegy od Zelení, s liberály a s EKR, ale i s dalšími výbory, například z Libe a podařilo se nám dát dohromady hodně kompromisů a obecně jsme se dohodli, že musíme víc investovat do bezpečnosti. Bohužel z právního hlediska pouze v jedné chvíli, a to není politická otázka z mého eh, pohledu, ale z právního hlediska mi bylo řečeno, že máme být proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, který se navrhuje, protože údajně zachází mnohem dál, než je to, o čem může hlasovat Evropský parlament. A proto, pane předsedo, žádám, abyste o tom nedával hlasovat. Lituji toho, ale na cíli se shodneme, takže jde jenom o to, že to nespadá pod naše pravomoci a to je jediný důvod, proč bychom měli být proti. Je to kompromis 27, ústní pozměňovací název. Děkuji všem kolegům, kteří mi pomohli zvládnout tuto záležitost. Dobře? Takže začneme. Protože nás čeká dlouhé dopoledne. Já se pokusím postupovat přiměřeně rychle. Takže Návrh 138 pana Garcese Ramona. Paní Gepard bude dnes ukazovat. Dobře, takže začneme hlasovat a prověříme si elektronický systém. Uvidíme, kdo tady je, kdo tu není. Takže hlasujeme o návrhu 138. Takže máme 32 členů, 34. Je tady ještě někdo? Všichni zasunuli hlasovací kartu? Dobře. Můžete zkusit ten vedlejší? Máte tam kartu, dobře? Takže hlasuje 35 osob, nemáme nikoho navíc, uzavírám hlasování. A návrh byl zamítnut 21 k 11. Teď AFET 16, kdo je pro, proti, jasně přijat. ITRE 39 jako doplnění pro, proti, zdrželi se přijat. 140, zpravodaj je pro, proti, pa, pro, pro, ukažte, zvedněte ruku, proti, jasně přijat. A 139 jako doplnění pro, proti, zamítnout, 141 ITRE, 142 extrém pro, proti, zdrželi se přijat, 23 jako doplnění slova fully respect, kdo je pro, proti, zamítnut, ITRE 40 pro, já myslím, že to musíme prověřit, ITRE 40 hlasujeme, prosím. Hlasování uzavřeno. Zamítnut dvěma hlasy. Musím to trošku posunout, abych lépe viděl. Takže zamítnout dva hlasy. Nyní tedy Sorry. Micro. That was 35 votes. Uh, bylo 35 hlasů, předtím se spočítal 34, ale i když je to 35, tak je to v pořádku. All the groups, all the groups. Já tady mám na panu okamžitě informace, když má někdo někoho navíc, takže 35 hlasů je pořád pořádku, ale stejně jste, stejně vám to neprošlo. Takže 143, 143 kdo je pro? Proti? Zamítnut. Libe 48 pro? Proti? Přijat. Já se omlouvám. Počkáme, než mi dají kávu. 144 pana Manderse pro? Proti? Zamítnut. 41 ITRE pro? Já myslím, že to musíme prověřit. ITRA 41. Hlasujeme. Můžete hlasovat trošku rychleji. Mačkejte tlačítka. Hlasování je uzavřeno, jinak nemůžeme spočítat váš hlas. Je to nerozhodně 16-16, takže zamítnut. Takže hlas toho 35. člověka se počítá. Libe 24. Libe 24. Taky elektronicky. Musíte hlasovat rychleji, jinak tady budeme celé dopoledne. Zamítnut. 15 pro 19 proti. Mačkejte rychle tlačítka na tom elektronickém zařízení. AFET 17. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. itre 42. Pro, proti, zdrželi se přijat. itre 43, o tom se nehlasuje. LIBE 25. Pro, proti, zamítnut. itre 44. Pro, proti, přijat. 145 a ostatní stejné návrhy pro, proti, zamítnuty. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Omlouvám se. Prověříme to znovu. 146 pro. Prověříme to, prověříme to elektronicky. Já se musím dát dnes dopoledne dohromady, nějak mi to nejde. Takže hlasujeme. Hlasování uzavřeno, přijat. Takže teď jsme u návrhu 22. 22, kdo je pro? Proti? Přijat. ITR 45 padá. Libe 27 jako doplnění. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Návrh 23 a 147. Kdo je pro? Proti? Přijaty. Kdo to chce prověřit? Aha. Takže hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. 25 ku 10. ITRA 46 automaticky přijat. ITRA 48 pro, proti, zdrželi se přijat. Identické návrhy, o těch se nehlasuje. Takže teď kompromis 21, kdo je pro, proti, přijat. Takže teď ITRE 50 pro. ITRE 50. Článek 3, bod 8b. Kdo je pro? Já myslím, že to prověříme elektronicky. Pane předsedo, já myslím, že máme hlasovat o AFETu 20. Aha, omlouvám se, ano. Přeskočil jsem to moc rychle, takže začnu znovu. AFET 20 jako doplnění ke kompromisnímu návrhu. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Takže teď přejdeme na ITRE 50. Kdo je pro? To prověříme elektronicky. Hlasování je uzavřeno. A návrh byl přijat 19 15. ITRE 51 pro. Proti? To bylo také asi přijato, ale ještě to prověříme. Je to hodně natěsno. Takže ITRE 51. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut o dva hlasy. Dobře, že jsme to prověřili. Návrh 26 a ITRE 52 společně s návrhy 27 a 28. Celý tento blok. Kdo je pro? Proti? Jasně přijaty. Takže teď jdeme na ITRE 54, ano? ITRE 54. Kdo je pro? Nebo to patří do toho bloku? Ano, to patří do toho bloku. Omlouvám se. Takže teď článek 4 návrh 152, což je vypuštění celého článku. Kdo je pro? Proti? Přijat. V tom případě padají další dva návrhy a teď 154 souvisí s kompromisem 6, takže jsme u návrhu 155. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. ITRE 56, oddělené hlasování, část 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuta. Návrh 156 a ETRE 57 pro, proti, pro, proti, jasně přijaty. Takže LIBE 29 padá, ale 157 pan Engstrom má jako doplnění, kdo je pro, já myslím, že to budeme muset znovu prověřit. Takže 157 jako doplnění. Můžete to trošku urychlit? Zamítnut 18 ku 15. Máme 34 osob, takže někdo nám odešel. Teď návrh 30 a ITRE 58 pro, proti přijaty. Návrh 158 pro, proti, ne, opět a elektronicky. Já myslím, že byl zamítnut. Ale počkáme se na to. Hlasování je uzavřeno. 159 pro, proti, zamítnut. 160 pro. Proti. Zamítnut, ano. 161. Pana Extrema pro. Proti. Přijat. Libe 30 jako doplnění pro. Proti. Zamítnut. Libe 31 pro. Proti. Zamítnut. 32 pro, proti, zamítnut. 31 a 59 společně pro, proti, přijaty. 32 stažen, 162 zpravodaje pro, proti, přijat. 60 padá, 33 libe a AFE 21 pro, proti. To padá? Aha, ano, protože 162 byla přijata, dobře. Takže návrh 163. Pan Karses Chramon, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Návrh 164 a ITR 61 společně s návrhy 34, 35 a 36. Kdo je pro? Proti? Všechny byly přijaty. Takže teď jdeme na návrh 165 5 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 166 pro, proti, přijat. 38 a ITR 67 pro, proti, přijaty. Libe 34 padá ITRE 66 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? To byla změna? Dobře, uděláme to znovu pro. Uděláme to elektronicky. Takže ITRE 66 jako doplnění hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto o jeden hlas. Libe 35. Pro. Proti. Zamítnut. 39 a 68 pro. Proti. Přijaty. ITRE 69, to je všechno automaticky přijato. Takže teď kompromis 22. Kompromis 22. A je tam oddělené hlasování na žádost ALDE. Takže hlasujeme o první části kompromisu. Kdo je pro? Proti? Přijata? A druhá část? Dva dvacítky pro? Proti? Přijata. Takže teď jdeme na kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromis 24. Pro? Proti? Přijat. Kompromis 25. Pro? Proti? Přijat. A tím se dostáváme k návrhu 192 pana Engstréma. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 193 pro, proti, zamítnut. 53 a 80 pro, proti, přijaty. Libe 40 pro, proti, zamítnut. ITRE 81 pro. Uděláme to elektronicky. ITRE 81 Hlasování je uzavřeno. Přijat o jeden hlas. Teď kompromis 26 pro, proti, přijat. ITRE 82 pro. Já myslím, že to budu muset na elektronicky. Takže ITRE 82 hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Hlasuje jenom 31 osob. Kde máme všechny ostatní? Dobře, zamítnut. Hlasovalo jenom 31 osob, ale máme 34 karet. Dobře, ale je to stejně zamítnuto. Takže teď budeme hlasovat o kompromisu 27, ale bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti přijat. Potom tedy Avko 26 pro, proti, ASET 26, pardon, přijat. Tak dobře, tak elektronicky. AFE 26. Hlasování je uzavřeno. Jednoznačně zamítnut. AFE 27 pro, proti, zamítnut. 197 pro, proti, přijat, 198 automaticky přijat, kompromis 28 pro, proti, přijat. Takže teď rovnou kompromis 29, kdo je pro, proti, přijat. A teď přejdeme na kompromis 30 pro, proti, přijat. Kompromis 31 pro, proti, přijat. Teď 226 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Zamítnut? ITR 90 to ne, takže teď jdeme na AFET 28 pro, proti, zamítnut, kompromis 32 pro, proti, přijat. Teď tady máme AFET 29 pro. To si prověříme. AFE 29. Hlasujeme. Já myslím, že byl zamítnut. Ale chci mít jistotu. Hlasování uzavřeno. Ano. Takže další blok, o tom se nehlasuje, takže teď kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Přijat. Takže teď jdeme na návrh 228 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. A teď jsme u právního odůvodnění 106 pro. Budeme o tom hlasovat elektronicky, je to natěsno. 106. Přijat o dva hlasy. 107. Pro. Proti. Zamítnut. AFET 1. Pro. Proti. Zamítnut. Libe 1. Pro. Proti. Zamítnut. ITRE 1. Pro. Proti. Přijat. Kompromis 1 pro, proti, přijat. AFET 3 pro, proti, zamítnut. AFET 4 pro, proti, zamítnut. Kompromis 2 pro, proti, přijat. Kompromis 3 pro, proti, přijat. Návrh 111 pro, proti, zamítnut. AFET 6 pro, proti, zamítnout. Kompromis 4, oddělené hlasování na, na žádost zelených. Takže první část, kdo je pro, proti, přijata. Druhá část, pro, proti, také přijata. Návrh 2, zpravodaje, pro, proti, přijat. Kompromis 5, pro, proti, přijat. ITRE 5, pro. Proti. Přijat. ITRE 6. Pro. Elektronicky o šestce. Je to příliš natěsno, aby se dalo poznat. Hlasování je uzavřeno. To je zamítnuto. AFET 9 pro, proti, zamítnut. 112, o tom se nehlasuje. 113 pro, proti, zamítnut. Kompromis 6 pro, proti, přijat. Libe 5 pro, proti, zamítnut. Kompromis 7 pro, proti, přijat. 115 pro, proti, přijat. Libe 6 jako doplnění pro, proti, zamítnut. A FED 10 pro, proti, zamítnut. ITRE 9 pro, proti, přijat. LIBES 7 jako doplnění pro, proti, přijat. Kompromis 8 pro, proti, přijat. ITRE 12 pro, proti, přijat. AFET 11 pro, proti. Ten byl zamítnut. Kompromis 9 pro, proti, přijat. I tre 14 pro, proti, přijat. Kompromis 10 pro, proti, přijat. Kompromis 11 pro, proti, přijat. Libe 9 pro, proti, zamítnut. ITRE 17 pro, proti přijat. Libe 10 padá, Libe 11 pro, proti zamítnut. Kompromis 12 pro, proti přijat. 122 pro, proti zamítnut. ITRE 19 pro, proti zamítnut. ITRE 20 pro, proti, přijat. Návrh 7 a ITRE 21 pro, proti. Ty byly přijaty. Kompromis 13 pro, proti, přijat. Libe 13 pro, proti, zamítnut. 124 pro, ten padá. Kompromis 14 Aha, omlouvám se, tak návrh 124. 124. Ne jako doplnění, ale samostatně. Kdo je pro? Proti? Ten byl jasně přijat. Omlouvám se. Málem se mám to vyloučil. Kompromis 14. Pro, proti, přijat. Libe 15. Pro, proti, zamítnut. Kompromis 15. Pro, proti, přijat. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijat. ITRE 25 pro, proti, zamítnut. Návrh 12 pro, proti, přijat. Libe 16 pro, proti, zamítnut. Návrh 125 pro, proti, zamítnut. Kompromis 16, pro, proti, přijat. Návrh 126 jako doplnění, pro, proti, zamítnut. Kompromis 17, pro, proti, přijat. Libe 18, pro, proti, zamítnut. Kompromis 18 pro, proti přijat. a f 13 e pro, proti zamítnut. Libe 19 pro, proti zamítnut. Návrh 130 pro. To prověříme. 130. zamítnut, 15 pro a 19 proti. 131 pro, proti, zamítnut. Kompromis 19 pro, proti, přijat. ITRE 30 pro, proti, přijat. AFET 14 pro, proti, zamítnut. ITRE 31 pro, proti, přijat. Libe 20 jako doplnění. Pro, proti, zamítnut. A teď návrh 133 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijat? ITRA 32 pro? pro proti? Omlouvám se, nevidím. ITRA 32, kde je pro? Proti. Přijat. Afet 15. Pro. Proti. Zamítnut. ITRE 33. Pro. Proti. Zamítnut. O 18 se nehlasuje. 34 s ústním pozměňovacím návrhem pro. Proti. Přijat. ITRE 34. Pro. Proti. Zamítnut. 135 s ústním pozměňovacím návrhem pro proti přijat. I 35 jako doplnění pro, proti přijat. Kompromis 20 pro, proti přijat. Návrh 20 a i 37 pro, proti přijaty. LIBE 21 jako doplnění pro, proti zamítnut. Návrh 136 pro, proti Zamítnut. Návrh 137 pro, proti, zamítnut. Návrh 21 a itra 38 pro, proti, přijat. A LIBE 22 pro, proti, zamítnut. Takže teď zahajuji hlasování o celém návrhu zprávy. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Takže návrh zprávy byl přijat 33 hlasy pro, jedním hlasem proti a jeden se zdržel. Takže já teď dám slovo zpravodaji pro případ, že bych chtěl něco říct k mandátu pro vyjednávání. Aby nám to uvedl. No, děkuji, pane předsedo. Především děkuji kolegům, kteří hlasovali pro. Já myslím, že bychom si měli krátce připomenout, že toto je sice zásadní oblast, ale podařilo se nám najít kompromis mezi všemi skupinami a ukazuje to, že ty spory jsou někdy velice ostré, protože jde také o otázky informatiky, duševního vlastnictví. Dokážeme se dohodnout a na to jsem velmi pišný, takže děkuji všem stínovým zpravodajům. A když dovolíte, rád bych zahájil neformální jednání s radou. Já myslím, že v tomto funkčním období nedospějeme k trialogu, ale pokud rada bude postupovat rychle, tak by to snad možné bylo. Takže když mi dáte tento mandát, budu velice rád. Dobře. Budeme tedy hlasovat elektronicky, abychom dali zpravodaji mandát, aby zahájil neformální jednání s radou. Hlasujeme. hlasujeme. Hlasovali všichni? Máme tady jenom 32 hlasů, ale dobře, já myslím, že to stačí. Hlasování je uzavřeno. Takže máte jednoznačný mandát. Takže mnohokrát děkuji. Děkujeme Andrasi Švábovi a také všem stínovým zpravodajům a také všem ostatním výborům. Já myslím, že si všichni vedli skvěle. Dobře. Takže dále tady máme zprávu pana Manderse o zjednodušení přesunu motorových vozidel. Chce si zpravodaj vzít slovo? Jenom mohu říct, že jsme už neformálně zahájili trialog. Rada spolupracuje, takže je možné, že v pondělí pracovní skupina rady dospěje k dohodě a pokud ne, tak budeme pod časovým tlakem. Ale alespoň se o to můžeme pokusit, protože je to důležitá věc. A když chytneme ty velké ryby, možná chytneme i některé ty malé. Dobře? Takže já myslím, že jenom musíme zajistit, že tady bude 21 hlasů, ale dáme zpravodaj jasný mandát. Takže hlasujeme o tom, jestli dáme panu Mandersovi a stínovým zpravodajům mandát pro vyjednávání pokud budeme mít tu příležitost. Takže hlasujeme o mandátu. Hlasování je uzavřeno, takže máte jasný mandát. Mnohokrát děkujeme. Já vím, že komise to tady sleduje. Chcete něco říct za komisi? Dobrý den? Ne? Jsme jen rádi, že ten mandát máte. Takže uvidíme, jak budeme postupovat. The next um, vote is that um, we need to formally um, in Další hlasování. Musíme Eh, formálně schválit harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání radiových zařízení na trh a zpravodajkou je paní Barbara Weiler. Děkuji vám, pane předsedo. My už jsme se posunuli trochu dále v jednání než pan Manders. Já mu také přeji mnoho štěstí. Eh, v souvislosti s novým předsednictvím my jsme hlavní kus práce odvedli ve spolupráci s Litvou a dovolte mi, abych zvláště poděkovala kolegyním a kolegům z ostatních frakcí, protože kdybychom nebývali vystupovali tak jednotně a nebojovali za pozici našeho výboru, tak bychom dnes asi na konci ještě nebyli, protože ta rada nám tak nápomocná moc nebyla. Takže děkuji také zaměstnancům a paní Fan Najte. V jejich čele opravdu to byla velice příjemná spolupráce a myslím si, že ten výsledek je velmi slušný. Děkuji. Uh, Děkujeme. Dostal jsem formální dopis od rady s textem, to znamená, že ho musíme schválit. Uh, zahajuji elektronické hlasování, tak abychom ho schválili. To znamená, že hlasování má potvrdit výsledek jednání o radiových zařízení. Myslím si, že jsme, to v podstatě, uh, že jsme tím v podstatě schválili i nařízení. To znamená, že hlasování končím a je to jasný výsledek 32 hlasů pro. Děkuji vám a děkuji také paní Weiler za to, že e, tuto věc řídila. Děkuji vám. Nebylo to jednoduché, občas to skutečně nebylo jednoduché, musím upřímně říct. E, technické nařízení, technická nařízení v sobě někdy mají velmi překvapivé prvky. Eh, se kterými se musíme poprat. Eh, další věc. Musíme formálně přijmout. I nearly dropped my camera. Omlouvám se. Dalším bodem je to, že tedy formálně přijmeme otázku k ústnímu zodpovězení. Týká se týkající se hodnocení vnitrostátních předpisů týkající se přístupu k povolání. Eh, pracovali jsme na tom intenzivně ve všech politických skupinách, musíme to pouze schválit. Zahajuji hlasování, eh, schvalujeme formálně otázku k ústnímu zodpovězení. Ano, bylo to velkou většinou schváleno. To znamená, že co možná nejdříve se s tím setkáme na programu plenárního zasedání. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Lökegarda. Je to zpráva z vlastní iniciativy týkající se systému Solvit. A pane zpravodaj, pane Lökegarde, chcete se k tomu vyjádřit? Velmi stručně, pane předsedo. Samozřejmě že bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože se domnívám, že jsme na tom spolupracovali velmi dobře, velmi, ta spolupráce byla velmi příjemná a je dobré vědět, že v tomto výboru se dokážeme na této otázce shodnout. Podařilo se nám vyslát jasný signál jak směrem ke komisi, tak směrem ke členským státům eh, a to samozřejmě eh, bude záležitost, kterou budeme řešit i v dalším legislativním období, respektive ty z nás, kteří budou mít to štěstí a budou opět zvoleni. Děkuji vám za vaši práci a můžeme eh, přistoupit k hlasování. Nejprve pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 9. Pro? Proti? přijato, kompromis 3 pro, proti, přijato, 11 pro, proti, zamítnuto, 12 pro, proti, přijato, Empl 4 pro, proti, přijato, Empl 5, to je pokryto 12, takže 14 pro, proti, přijato, 15 jako doplněk, pardon, omlouvám se, 13 jako doplněk, kdo je pro, proti, přijato. Empl 1, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 15, musíme o něm hlasovat, dobře, protože 11 byla zamítnuta, kde, takže kdo je pro 15, kdo je proti, přijato. 16 to odpadá, o tom nebudeme hlasovat. Eh, kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 10. A omlouvám se, 18 jako doplnění. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 19 pro, proti, přijato. 20 pro, proti, přijato. M plus 7, to je pokryto 21. Pro, proti, přijato. 22, co by doplnění, pro, proti, zamítnuto. 23, pro, proti, přijato. Kompromis 4, pro, proti, přijato. 24, pro, proti, přijato. Kompromis 5, pro, proti, přijato 28, 29 to odpadá, takže M 3 to je také e, pokryto, to znamená, že se dostáváme ke 30, kdo je pro. E, to raději necháme prověřit, takže 30. Pozměňovací návrh 30. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce a je to přijato. 21 hlasů ku 13. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Empl 11 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijato. 33 to odpadá, 34 taktéž, takže Empl 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 21. Uh, eh, omlouvám se, 35. Je to odstavec 21, pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 36 to odpadá, 37 také. Takže 38. Paní Hansdy, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 40. Pro, proti, zamítnuto. 41. Pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6. Pro, proti, přijato. 40 6 pro, proti přijato 47 pro, proti přijato 48 pro, proti přijato 49 pro, proti přijato 1. Kdo je pro? Proti přijato 2 pro, proti přijato 3 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 4 pro, proti přijato pět, pro, proti přijato šest, pro, proti přijato. A tím se tedy dostáváme k hlasování o e, zprávě jako celku, závěrečné hlasování. Hlasování končí a je to přijato 33 hlasů pro, jeden proti, jeden poslanec se zdržel, takže eh, děkujeme panu Lekgardovi. Eh, dostaneme to na pořad jednání co možná nejdříve. A dostáváme se eh, k mé vlastní zprávě. Navrhuji, abychom hlasovali o mé vlastní zprávě. Pan Fox pravděpodobně odchází, dobře, takže eh, budeme hlasovat o mé zprávě. Eh, je to poměrně komplikovaný volební seznam, milí kolegové, protože eh, tady došlo k celé řadě změn. Jsou tu pozměňovací návrhy s dílčím hlasováním. Nicméně v každém případě bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za jejich spolupráci, za spolupráci. Je to stanovisko pro výbor ITRE, nicméně všechny eh, Otázky týkající se ochrany spotřebitelů spadají do naší výlučné kompetence, to znamená, že je to důležité hlasování. Pojďme začít. 98. Kdo je pro? 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Raději to prověříme. Hlasování je o konce. Je to přijato 19 ku 16. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 104, 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 108 to je staženo, 109 eh, to bylo automaticky přijato, 110 kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto, kompromis 10 eh, kdo je pro, kdo je proti, přijato, kompromis 11 jako doplněk, omlouvám se 111, 111 jako doplnění. Kdo je pro? Kdo je pro? já si myslím, že to raději elektronicky ověříme. Takže 111 jako doplnění, zahajuje elektronické hlasování. Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. Většinou jednoho hlasu. 116. Pan, eh, pan Engstrom, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Kompromis 11. Tady máme dílčí hlasování vidíte dva prvky, o které se jedná. To znamená, že nejprve hlasujeme o části 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to jasně přijato. A nyní část 2. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Je to také přijato. To znamená, že nyní se dostáváme až ke 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 123 pro, proti, zamítnuto, 124 pro, proti, zamítnuto, 125 pro, proti, zamítnuto, 126 pro, proti, zamítnuto, 129 pro, proti, zamítnuto, 134 pro, proti, přijato. 135, 136, 137, 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. 4. Pro? Proti? Zamítnuto. To znamená, že e, na, následuje 140 pro, proti, zamítnuto, 141 pro, proti, zamítnuto, 139 pro, proti, zamítnuto, 142 pro, proti, je to také zamítnuto. 143 a 144 identické návrhy, kdo je pro, proti, zamítnuto. 145, kdo je pro, proti, zamítnuto. 146, pro, proti, také zamítnuto. 147, 148, 149, tady jde o vyškrtnutí, kdo je pro, proti, zamítnuto. 150, Ano. 147, 148, 149, to je vypuštění. Takže o tom nemusíme hlasovat. Dobře. Eh, hlasování o konce a je to přijato. To znamená, že prošlo toto vyškrtnutí a dostáváme se Dostáváme se k 5C. Ano, článek 22, pozměňovací návrh 5. pouze abyste pochopili, o čem hlasujeme. Pokud si vzpomínáte, tak my jsme se rozhodli, že to změníme na nařízení do směrnice. Na směrnici to znamená, že musíme uh, smazat všechno, co souvisí s tím nařízení. To znamená, že je to hlasování unblock, kam jsme zapracovali vaše uh, pozměňovací návrhy týkající se uh, teda, tedy směrnice. Doufám, že to všichni chápou. Takže pozměňovací návrh 5, hlasování unblock. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. Pokud je to přijato, tak uh, můžeme přistoupit ke 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní kompromisní návrh 12. Kompromis 12, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Nyní se dostáváme ke kompromisu 13, kdo je pro, kdo, přijato. 186, 187, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 188, 189, to je přijato, to znamená, že kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní 192 a 209 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní se dostáváme ke kompromisu 16. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 17. Pro? Proti? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 12 eh, pana zpravodaje, to znamená můj, eh, kdo je pro, kdo je proti, přijato. A nyní 13, což je... Ne, to už jsme dělali dobře. To už je hotovo, to znamená, že se e, dostáváme e, ke 284, takže přeskakujeme až na stránku 16. 284, návrh paní Bastos. Našli jste se, dobře, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní tady kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 254 e, jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 3. E, dílčí hlasování. Nejprve část číslo 1, kdo je pro, kdo je proti, je to přijato. A nyní část číslo 2, kdo je pro, kdo je proti. Já bych to raději elektronicky ověřil, to znamená hlasujeme o druhé části kompromisu 3, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a je to zamítnuto. Ehm, počet hlasů byl rovný. 23, kdo je pro, proti, je to přijato. 24, pro, proti, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 5, pro, proti, přijato. 270, co by doplnění ke kompromisu 5, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A tím se dostáváme ke kompromisu 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní 309. Návrh pana Kreutzmana. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A 33, 310, to eh, o tom nebudeme hlasovat. Kompromis 8, kde je pro, kde je proti, je to přijato. Kompromis 9, pro, 19 eh, pardon, pro, proti, přijato, kompromis 9, eh, tady máme dílčí hlasování. Nejprve hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti, je to přijato. A druhá část, kdo je pro, kdo je proti, je to také přijato. A tím se dostáváme až ke 39, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 40, 41, 42, 43, kdo je pro, proti, přijato. 325, 326, kdo je pro, proti, přijato. 327, kdo je pro, proti. Já si myslím, ale raději to elektronicky prověříme. Dobře, takže hlasujeme o 327. Hlasování je u konce a je to přijato. 329, 330, o tom hlasujeme společně. Kdo je pro? Kdo, kdo je proti? Je to přijato. 328, o tom nebudeme hlasovat. 331, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 333, pro? Proti? Pro? 333, ano. Kdo je pro? Kdo je proti? zamítnuto. 334 pro, proti, zamítnuto. 335 pro, proti, zamítnuto. 336 pro, proti, zamítnuto. 338 pro, proti, přijato. A nyní 340 takže 340, kdo je pro, proti, zamítnuto. 342, eh, vyškrtnutí, kdo je pro, proti, přijato. 343, pro, proti, přijato. 344, pro, raději to prověříme. 344. paní, ano, ještě paní McClarkin. Eh, dobře, takže 35 poslanců hlasovalo, 18 pro, 16 proti. Eh, takže je to přijato a nyní se dostáváme ke 46. Ano, už jsme od, u bodu odůvodnění. 46, kdo je pro? Kdo je pro? Raději to prověříme. 46. Hlasování u konce. Přijato 19 ku 16. 48 pro, proti. Přijato 50 pro, proti. Zamítnuto 52 pro, proti. Zamítnuto 53, 54 pro, proti, přijato. 55, 56 pro, proti, přijato. 59 pro, proti, přijato. A tím se dostáváme k 60, 61, 62, kdo je pro, proti, přijato. 63, to bylo automaticky přijato. A omlouvám se, e, zamítnuto 64, e, kdo je pro, proti, zamítnuto 65, o tom nehlasujeme, takže 66, kdo je pro, proti, zamítnuto, kompromis 18, kdo je pro, proti, přijato, 69, 70, o tom tedy hlasovat nebudeme, 71, Dobře, eh, budeme o tom hlasovat. Takže 71. Kdo je pro? Proti? Přijato? 72. O tom nebudeme hlasovat. 73. Taky ne. 74. Kdo je pro? Proti? Přijato? 75. Pro? Proti? Přijato? 76. Pro? Proti? Přijato? 77, 78, to je přijato kompromisním návrhem, 80 s ústním pozměňovacím návrhem, který máte před sebou, kdo je pro, kdo je proti, je to přijato. 81 to ne, 79 jako doplnění, návrh paní Bastos, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 82 musíme hlasovat, takže 82, kdo je pro, proti, eh, přijato a 83, 84 odpadají. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 86, 87 pro, e, pro 87 raději prověříme, takže hlasujeme 87. Hlasování u konce a je to zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato. 89, o tom nebudeme hlasovat. 90, 91. Ano, to, o tom nebudeme hlasovat, takže se dostáváme k 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 94, kdo je pro, kdo je proti, přijato 95, ne, pardon, 96, kdo je pro, kdo je proti, přijato 95, odpadá 97, kdo je pro, kdo je proti, je to zamítnuto. Nyní tedy hlasujeme o e, návrhu stanoviska jako celku. Doufám ve vaší přízeň, ve vaši podporu, že tady vyšleme jasný signál směrem k výboru ITRE. Hlasování končí a je to přijato 35 hlasů pro, jeden proti. Já vám velmi děkuji za vaši důvěru a budeme tedy dále vyjednávat s výborem ITRE. Nyní závěrečné hlasování našeho dnešního dopoledne, které se týká zprávy z vlastní eh, iniciativy pana místopředsedy Sergio Koferátyho. Eh, Sergio, chcete k tomu něco říci na úvod k této zprávě? Děkuji. Já jsem vlastně chtěl jenom poděkovat stínovým zpravodajům protože vždy byli k dispozici a také děkuji zaměstnancům, protože ty práce byly velice komplikované a bylo to nakonec více, než se na začátku zdálo, takže děkuji. Thank you very much. Let's, um... Děkujeme a pojďme přistoupit k hlasování. Pozměňovací návrh 6, odstavec 1. Eh, kdo je pro, kdo je proti, je to přijato. 7, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato jasnou většinou. A tím se tedy dostáváme k desítce. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je pro? Já to nevidím. Kdo je proti? Zdá se, že liberálové vůbec nehlasují, takže to prověříme. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 10, který, se sám navrhl, který jsem sám navrhl. Dobře. Eh, pozměňovací návrh číslo 10 byl přijat, takže 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. 54. Pro? Proti? Zamítnuto. 17. Pro? Proti? Přijato. Kompromis 4 pro, proti, přijato. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A tím se dostáváme k 57. Kdo je pro? Kdo je pro, kdo je proti? Je to zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 60 pro, proti, přijato. Kompromis 7 pro, proti, přijato. Kompromis 8 pro, proti, přijato. 32 pro, proti, přijato. 33, 34, o tom nebudeme hlasovat. 35. Pro, proti, přijato. 36, co by doplnění, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Kompromis 9, pro, proti, přijato. Kompromis 10, pro, proti, přijato. 61, pro, proti, zamítnuto, 62 pro, proti, přijato, 39 pro, proti, přijato, 40 pro, proti, přijato 63, tady je dílčí hlasování, tak jak vidíte ve svých podkladech. Nejprve tedy hlasujeme o první části. Kdo je pro, proti, přijato. Druhá část, pro, proti, zamítnuto. 41, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Kompromis 12, pro, proti, přijato. 46, pro, proti, přijato. Kompromis 13, pro, proti, přijato. 49, pro, pro, pro proti, přijato. 50 pro, proti, přijato. A nyní tedy uh, úvodní ustanovení 1, kdo, pro, proti, přijato, 2, pro, proti, přijato a 4, kdo je pro, kdo je proti, přijato, 5, pro, proti, přijato. A nyní tedy hlasujeme o návrhu stanoviska jako celku. Závěreč, eh, omlouvám se, je to zpráva, pane zpravodaj, není to stanovisko jako zpráva, takže hlasujeme o celé zprávě z vlastní iniciativy elektronicky, hlasování končím a je to přijato 34 hlasů pro a jeden proti. Takže děkujeme a blahopřejeme panu Koferatimu. Thank you very much indeed for your... Mnohokrát vám děkuji za hlasování. Skončili jsme krásně včas, dokonce předstihu. Pane Bílene, vím, že nás ještě čeká důležité stanovisko, které musíme projednat, ale nevím, jestli už to máme zpravodaje. Uděláme si přestávku, nebo potřebujeme tady ale komisi. Thank you very much for coming. Could I ask? The commission people are informed and they are on the way. Could I ask everybody to? uh, I'm going to have. Mohu vás všechny poprosit, uděláme si kratičkou přestávku asi 10 minut. Komise je na cestě, pane Bělane. Takže pokud se chcete účastnit diskuze o zprávě pana Bělana, máme tady pana Borisova, paní Verňo je tu jako stínová zpravodajka. Nevím, kdo bude mluvit za Alde. Pan Schmidt tady má být. Pan Dion, toho tady nevidím. Uděláme si desetiminutovou přestávku, takže začneme v 10.40. Máte čas dát se rychle kávu. A půjde o stanovisko o návrhu mezibankovních poplatků pro platební transakce využívající platební karet. Pan Bělan. Stínový zpravodaj tady je, paní Varnio tady také je, myslím pořád ještě. Paní Verňo je stínová zpravodajka za SAD. Je to důležité stanovisko, protože je to celkem kontroverzní téma. Takže budeme mluvit o těch 91 pozměňovacích návrzích, ale počkáme, než přijde komise, protože jsme tolik v předstihu díky tomu, že jste byli tak šikovní. Right. Well, thank you um, uh, for uh, uh, assembling again uh, after the votes. Uh... Dobře, začneme. Jsem velice vděčný komisi. Omlouvám se, že jsme na vás tak spěchali, abyste mezi nás přiběhli, protože jsme hlasovali hrozně rychle. Příště vás varujeme trošku dřív. Takže paní Wortenbergová je tady, myslím, za generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, už mezi námi byla. Čekáme ještě na někoho dalšího z generálního ředitelství. Mark, nebo můžeme začít? Dobře. Dobře? Takže. Pracujeme teď na velice důležitém stanovisku a já myslím, že příslušný výbor je ECON. Jedná se o návrh komise nařízení o mezibankovních poplatcích pro platební transakce využívající platebních karet. Je to záležitost, které se věnujeme už dlouho komise předložila velice důležitý návrh, který je opravdu podstatný pro spotřebitele, takže já myslím, že naše stanovisko je zvlášť důležité. A výbor pro, pro hospodářství a měnu ho musí zvážit. Naším navrhovatelem je pan Bělan, máme tady pana Borisova za ALS, paní Verňo za SAD a pana Mandarse, myslím, který je na cestě a zastoupí pana Šmita. A myslím, že zelení nemají stínového zpravodaje. ale snad přijde Heidi. V každém případě musíme začít, takže já dám slovo panu Bělanovi, aby se vyjádřil k pozměvacím návrhům, které byly předloženy. Já myslím, že jich bylo asi 80 navíc k těm vašim. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat našemu sekretariátu za to, že tento bod zařadil na dnešní pořad jednání. Já jsem se že to přesunuli na dnešek, protože já jsem nemohl být na, na schůzi našeho výboru včera. A protože je to dosti podrobné, tak přejdu na polštinu. E, rozporządzenie dotyczące opłat interchange e, wywołuje dużo emocji i jest przedmiotem szerokiej debaty. Nařízení o mezibankovních poplacích vede k mnoha emocím a diskusím a také k tomu mému stanovisku bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů už nad rámec toho, co už jsem tam uvedl v pozměňovacích návrzích já. Existuje celá řada pozměňovacích návrhů, kde se mi daří vidět možnost kompromisu. Jsou to například pozměňovací návrhy týkající se otázek eh, definice placení debetními a kreditními kartami 36, 37, 38 a 39 pozměňovací návrhy ode mě a pana De Jonga. Potom definice platební karty, to je čtyřicítka, paní Hanzlík a devítka ode mě. A pozměňovací návrhy, které se týkají přechodného období článek 3 a 4, například 57, 60, 62, 64 a také moje pozměňovací návrhy 14 a 15. Myslím si, že zde by bylo snadné dosáhnout ještě kompromisu. Co se týče mezibankovních poplatků a příslušných pozměňovacích návrhů, zde jsou některé, s kterými jenom těžko mohu souhlasit, co se týče té průměrné hodnoty, například co navrhovala paní Vernio. Jistě, to souvisí s rozdílnými přístupy v rozdílných zemích, to jsem si uvědomil, ale já nechci už předem vylučovat tu možnost toho jednotného poplatku, nicméně je to téma, které bychom měli eh, ještě projednat. Snad se setkají stínoví zpravodajové příští týden ve Štrasburku a dohodnu se. 79, 87 a 70 tyto pozměňovací návrhy jsou takové, že se mi velice líbí, takže to chci zmínit. A další tým, téma e, nižší poplatky, než je v nařízení. To je 54 a 68 paní Stiller a 69 od pana Borisova. Já v tom žádný problém nevidím, ale nevím, zda je to opravdu nezbytné tam mít, protože nařízení už to umožňuje, aby členské státy Eh, povolili nižší poplatky. Takže bychom se měli podívat hlavně do bodu 14 úvodního stanovení, kde se říká, že se nemá bránit tomu, aby členský stát stanovil nižší limity nebo udržel nižší limity. Odstavec 1 a 2 článků 3 a 4 u pozměňovacích u 53 a 67, na které zde odkazuji, se hovoří o tom, že je možné mít i vyšší poplatky, než je v tom mezibankovním systému. I s tím mohu souhlasit, ale myslím si, že z hlediska právní jasnosti by to mělo být spíše v článku 5. A pokud paní Hanzlík bude souhlasit, tak bychom se mohli takto dohodnout. Pak jsou zde i jiné pozměňovací návrhy, které zavádějí nové přístupy a s nimi souhlasit nemohu. Zde chci právě tyto návrhy zmínit a případně si vyslechnout také stanovisko komise. Ehm, digitální elektronická peněženka 19, 30, 31, 44 a 46. Bohužel s těmito návrhy souhlasit nemohu protože, a byl bych rád, kdyby mě komise opravdu pozorně vyslechla, případně mě opravila, myslím si, že to je něco, co už v tom nařízení obsažené je. Protože nařízení upravuje transakce bez ohledu na to, zda jsou to transakce kartou, a nebo mobilním telefonem nebo jiným prostředkem. Takže prosím, podívat se na bod 7 a 17 v článku 2. Tam se píše, že s pomocí různých zařízení, s použitím kart, karet, telekomunikačních zařízení, digitálních prostředků a nebo prostředků informatiky a nebo programovaných prostředků. Takže to znamená, že každý ten nástroj, který používá karty, počítače nebo eh, mobilní telefony zahrnuté u těch platebních aplikací jsou. A myslím si, že nařízení se zde vztahuje by mělo vztahovat opravdu na celkový soubor těch nástrojů a ne jenom na tu konkrétní platbu, která se musí dít konkrétně s kartou. Elektronická peněženka, tam jsou různé platební aplikace, které eh, využívá, nemůže využít uživatel transakci. Pokud by autoři pozměňovacích návrhů souhlasili, tak bychom mohli dále promýšlet definici té sedmnáctky, kde se hovoří také o všech těch platbách, které se nedějí eh, převodem z účtu na účet. Takže je to například eh, nařízení 62 z roku 2012, které se na to vztahuje. Potom další přístupy a to jsou pozměňovací návrhy 58, 63, 47 a některé další. Je to ten vážený průměr. A je to nový přístup, já s ním takto nemohu souhlasit, protože ta aplikovaná metoda u té vyše váženého průměru může tu výši kontrolovat jenom těžko a mohlo by nakonec dojít i vlastně k překročení toho eh, maximálního limitu, protože organizace v oblasti platebních karet budou mít také k dispozici data o výši těch eh, placených poplatků, respektive výši transakcí a to potom může ovlivnit také eh, výpočet této částky. A mělo by se to eh, analyzovat blíže, kdo tedy ten vážený průměr bude stanovovat, jaký orgán a u nějaké maximální hodnoty toho váženého průměru je přirozené, že ty kvalitní organizace sami flexibilně mohou aplikovat svoje poplatky. Takže například jsou zde různé přístupy podle typu karty, podle typu nakupovaného zboží, místa platby, druhu platby a podobně. A také lze z části nalézt takové poplatky, které jdou nad rámec tohoto průměru, takže tato úprava by byla problematická také kvůli tomu, že by zde byla otázka případných sankcí v případě překročení toho horního limitu. Dále jsem toho názoru, že metoda maximální hodnoty toho váženého průměru by mohla vést k tomu, že platby celkově by mohly narůst v některých případech a organizace ostatně tuto eh, průměrnou, tento průměr mohou manipulovat, můžou stanovit u běžných kreditních karet třeba nějaký eh, nižší poplatek a u jiných produktů, třeba u těch premiérových nebo zlatých karet, je stanovit eh, vyšší a mohli by potom dosahovat maximalizace zisku tímto způsobem. A potom ty takzvané skryté poplatky 41, 42 a 71 se zabývají těmito tématy skrytých poplatků. To je také něco, s čím tak úplně nemohu souhlasit, protože v bodu 21 úvodních ustanoveních se, se hovoří o těch třístranných schématech. V rámci nichž poskytovatelé Eh, mají buď tu eh, funkci těch orgánů vydávajících nebo přijímajících, akceptujících platební kartu. Ale ten pozměňovací návrh tam ještě zavádí další kategorii. pro tu akceptanci a to potom vypadá, jako kdyby to byly z právního hlediska dvě různé záležitosti. A já si myslím, že to je problematické, protože tyto dvě věci nejsou od sebe úplně nezávislé právně a já si nedovedu představit, že by nařízení se mohlo nebo mělo vněšovat natolik do interních záležitostí firmy. Já jsem proti přehnané regulaci. Samozřejmě je to jenom drobný podíl na trhu, je to asi jedno procento, kterého by se to dotklo a já si myslím, že tedy není nutné zde zavádět pravidla. Ale pokud by paní Hanzlík souhlasila, tak eh, bychom mohli postupovat podobně jako u pozměňovacího návrhu 91 od paní Verio a dát tam eh, takovou formulaci, klauzuly, která umožní komisi, aby poté, co nařízení vstoupí v platnost a uběhne, eh, by se zavedlo určité období pro monitoring, aby se tam případně zahrnulo i to třístrané schéma. Rád bych poukázal na to, že jsem se setkal se zástupci různých spotřebitelských organizací a možná, že i na plenárním zasedání bychom eh, mohli takovéto jednání uspořádat. Harmonogram. 10. února bude další diskuse. Den na to se bude hlasovat ve výboru Ekon se pak bude diskutovat 12. února. Takže dovolte mi všem poděkovat. Děkuji též sekretariátu a všem poslankyním a poslancům, kteří plní roli stínových zpravodajů a těším se nadále na pozitivní spolupráci. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Bělané, za velice komplexní posouzení těch pozměňovacích návrhů a také těch složitých věcí, které s tím souvisí, také za to, co jste říkal v časovém plánu. My se pokusíme zajistit, že 10. před hlasováním 11. ještě ty kompromisní návrhy projednáme. Vyslechneme si eh, připomínky stínových zpravodajů k tomu, jak vidí svoje eh, návrhy. Začneme panem Borisovem. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, chci poděkovat všem kolegům, kteří přispěli pozměňovacími návrhy. Máme různé podněty, musíme najít kompromisy, které jsou přijatelné pro nás, pro všechny. Chtěl bych upozornit na ty věci, které považuji za zásadní. Za prvé ty trojstraná a čtyřstraná schémata. Komise navrhuje jenom čtyřstraná schémata, trojstraná schémata by nebyla pokryva a komise uvádí dva důvody. Je tam omezený tržní podíl u těch různých struktur poplatků. Tlumočníci mají trošičku problém stihnout, co říkáte. Můžete maličko zpomalit? Zvláště čtete text, to je opravdu těžké. Poplatky u trojstranných schémat a komerčních karet nemají zatím, nejsou zatím transparentní. Bylo několik pozměňovacích návrhů, jež cílem bylo regulovat poplatky u trojstranných schémat u komerčních karet, aby vznikly rovné podmínky a nenarušila se hospodářská soutěž. Já se domnívám, že v obou případech by to vedlo ke stejnému výsledku ve střednědobém období, co znamená snížení poplatků. Nicméně mohu podpořit ten návrh, jehož cílem je upravit poplatky za trojstraná schémata. Navíc by to bylo v souladu s usnesením parlamentu z listopadu 2012, kdy říkáme, že obchodní model takovýto obchodní model je podobný jako u čtyřstranných schémat. A proto bychom k oběma měli přistupovat stejně, abychom zajistili rovné podmínky a posílili hospodářskou soutěž. Podporují také digitální peněženky. Myslím si, že vývoj na trhu je značný, ten podíl těchto služeb roste, ale zatím to ještě není vyzrálé a povinné standardy hrozí, že trh se přestane vyvíjet. A proto si myslím, že musíme být opatrní. Je to také uvedeno v usnesení parlamentu. Za druhé, články 3 a 4, strop mezibankovních poplatků je zásadní. Zajistit transparentnost a jasná pravidla bude to také podstatné pro mobilitu našich občanů s přihlédnutím k pozměňovacím návrhům. Myslím, že se s většinou kolegů shodneme. Pokud je o článek 4 a poplatky, já myslím, jak už jsem říkal, stanovisko členských států se velice liší a musíme najít nějaké řešení, které povede k nejlepšímu možnému návrhu. Já jsem navrhl vážený průměr, protože si myslím, že se v tom nejlépe odrazí ty různé úrovně poplatku. Mám strach, že v zemích, kde tento trh není ještě dobře rozvinutý, by strop poplatků vedl ke zvýšení třeba poplatku za vydávání karet. A nakonec by zaplatili spotřebitelé. Jsou také různé produkty, jsou transakce s nízkými náklady, s vysokými náklady. A je zásadní rozlišovat, aby byly schopné třeba poplatky s nízkými poplatky. A pokud je o další věci, kontrolu a jak tyto věci kontrolovat, můžeme ten systém dál vyvíjet, ale myslím si, že o tom musíme dál přemýšlet. Navíc komise v posledních deseti letech pracuje s průměrnými náklady. Byly předloženy různé pozměňovací návrhy, já mohu podpořit toto řešení. Pokud o další věci, podporuji pozměňovací návrhy, které zajišťují jasnější návrh, třeba definici plateb eh, přes platební karty a také zákaz obcházení článku 3 a 4. A domnívám se, že když si stanovíme jednoznačné informační povinnosti, můžeme spotřebitele informovat o různých způsobech platby a jejich rysech a zajistíme, že je nebudeme zavádět. Já myslím, že na schůzkách stínových zpravodajů na to můžeme dál pracovat a najdeme nějaká proveditelná řešení. To je vše. Dobře, mnohokrát děkuji. Děkujeme, že jste to tak jasně nadnesl. Paní Varňo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, já už jsem to uvedla při té první výměně názorů, že mě tento návrh komise velice těší, protože usiluje o to, aby se v oblasti mezibankovních poplatků e, udělalo více jasno. Já jsem se osobně obrátila na komisi e, v souvislosti s převody prostředků, ale to nešlo vlastně o platby kartou. Ale i u tohoto textu jsou ještě určité otevřené záležitosti. Já děkuji panu eh, autorovi stanoviska za dosavadní práci a myslím, že určitě i ta jednání stínových zpravodajů ve Štrasburku budou nadále probíhat pozitivně. Já chápu to, co zde uvedl a také s ním souhlasím a jistě ten, to téma váženého průměru budeme diskutovat, protože to je komplikované, ale dosti zásadní téma a my si nepřejeme, aby ten systém byl ještě komplikovanější a přetíženější, takže toto téma je něco, co ještě otevřené. Pozněvací návrh 60 je ode mne a sice zvýšit tu sazbu na 0,3. A já si myslím, že by u těch provizí mělo být stanovené zastropování, protože v některých zemích jsou opravdu velice vysoké, takže Nyní by se to mělo lehce navýšit, aby měly orgány dohledu v jednotlivých státech určitý prostor, mohly se zaměřit na svůj trh a situaci v jednotlivých zemích a v jejich národních bank, ale samozřejmě ten horní limit by měl být akceptabilní. Mám zde na mysli banky, které mají málo obchodníků, ale mnoho zákazníků a zákazníků, kteří zase nemají tolik finančních prostředků, jako jsou třeba poštovní spořitelny a podobně. Ale budeme o tom diskutovat, protože zde toto je maximální hranice, maximální limit a každý stát by měl mít možnost si zvýšit, tak zvolit také nižší sazbu. Co se týče částek pro obchodníky, jejich snížení, aby se to projevilo na, na cenách, tam by to muselo být tak, že ty, inter, ty mezibankovní poplatky budou předány dále. To je to, co máme v pozměňovacím návrhu 69, který jsem podala. A jinak si myslím, že nejsem jediná, kdo má určité obavy nebo starosti s tím třístranným schématem, které komise nechtěla zavést, ale jsou to systémy, kde jsou poplatky, které někdy nejsou jako takové dosti vidět, ale často bývají velmi vysoké a obchodníci v mnoha zemích e, tento způsob platby odmítají a odmítají tyto platební prostředky a to je potom nevýhodné pro obchod. A nejde o to omezovat trh, protože to jsou karty, které odpovídají určitému specifickému profilu zákazníku a já jsem toho názoru, že systém by stází na transparentnost. Zmiňovali jste také můj pozměňovací návrh 91 a myslím si, že to je věc, které by se měla ujmout komise, ale já děkuji panu Bělanovi a určitě se v příštích týdnech dohodneme. Děkuji. Uh, thank you, Mrs. Van... Děkuji, paní Verňo. Pan Manders? Já myslím, že mluvíte za pana Šmita. Ano, děkuji, pane předsedo. Já tedy nemohu mluvit o pozměňovacích návrzích. Já je neznám, mám tady jenom poznámky Oliho Šmita. Mimochodem řekl bych, že v Nizozemsku už ty mezibankovní poplatky nejsou procentem, je to naprosto transparentní Spotřebitelé nejsou spokojení. Musíte platit za každou hodinu jako konzultantům a je to nákladné a brání to v tom, že by si třeba lidé brali hypotéky. Tak to vidím aspoň já. mi děkuje panu Bělanovi za jeho práci. Není přesvědčený o tom, že je nutná legislativa k řešení vysokých mezibankovních poplatků. Jako liberál bych chtěl, aby si poradil trh s cenovou regulací. Nicméně Protože trhu se to zjevně nedaří, je nyní připraven podpořit strop, který navrhuje komise pro tyto poplatky. Ode Schmidt souhlasí s pravodajem s tím, že komerční karty by neměly mít výjimku, platební karty pro komerční klientů by neměly mít výjimku. Oli Schmidt také není proto, aby pod pole působnosti této směrnice spadaly digitální peněženky. Pokud tam ta technika bude, necháme stranou řešení mezi, pro platby mezi bankami. Vyžadoval byl to další posouzení dopadů z hlediska dalších platebních technik. A v Odešmit není proto, aby se zaváděl vážený průměr, může být nutná flexibilita, ale začít rozlišovat mezi sektory, to by vedlo k situaci, která by byla ještě méně transparentní a ještě méně srozumitelná na tomto trhu. To je poslední věc, kterou potřebujeme, píše on na závěr. A také říká, že všem děkuje a těší se na další schůzi nových zpravodajů. Děkuji vám. Dobře, mnohokrát děkuji. Děkuji zpravodaj i stínovým zpravodajům. Paní Hanslik, vy teď dostanete slovo. Já chtěla bych rovněž... Děkuji vám, pane předsedo. I já bych chtěla opravdu velice poděkovat panu zpravodaji Bělanovi, také jménem stínových zpravodajů, protože stínoví zpravodajové už odvedli mnoho práce. Samozřejmě já mohu souhlasit s návrhem pana zpravodaje články 3 a 4. Pozměňovací návrhy máme podávat v článku 5. Já si myslím, že tato myšlenka, kterou zde uvedl, byla dobrá a jak říkali předřečníci, já také nesouhlasím s tím nástrojem váženého průměru, protože je e, nesrozumitelný, nejasný a není transparentní pro obchodníky. A my si opravdu přejeme transparentnost a jasnost. A pokud tam zahrneme otázku váženého průměru, tak je naprosto zmateme a dojde ke ztrátě transparentnosti pro obchodníky. Proto já se proti tomuto řešení, těmto myšlenkám váženého průměru stavím. Dovolte mi, abych eh, vás také upozornila na to, jak ke dopady mají mezibankovní poplatky na malé a střední podniky může se také zhoršit situace dotčených firm a přece není možné, aby tyto mezibankovní poplatky vedly k tomu, že z toho budou některé banky profitovat, budou z toho mít velké zisky. Ty orgány vydávající také z toho mají zisky a ty ztráty se potom vykompenzují E, mezi bankovními poplatky, tím, že na trhu jsou ty poplatky vyšší a e, ty se potom předají dále na obchodníky nebo ještě dále. A těmi jsou často malý, malé a střední podniky a proto je důležité se na ně zaměřit. A to je něco, co jsem chtěla doplnit ještě k e, slovům zpravodaje. že To by se mělo ještě zvážit. Děkuji. Well, thank you very much. Mnohokrát vám všem děkuji a požádám tým komise, aby se vyjádřil. Paní Rosenbergová bude mluvit první. Ano, mnohokrát děkuji. Děkuji za slovo. A blahopřejeme také zpravodaji. V krátké době se mu opravdu podařilo udělat hodně. A děkuji také za práci tohoto výboru. Já myslím, že ty pozměňovací návrhy ukazují, že velice dobře znáte mechanismus tohoto trhu a projevili jste také velmi konstruktivní přístup. Za to vám děkujeme. Možná bych nejprve prošla poznámky zpravodaje. Já myslím, že my jsme naladění na stejnou vlnu i z hlediska hodnocení těch ostatních pozměňovacích návrhů, například u těch podrobnějších otázek, neboli jestli je nutné znovu uvádět možnost, že členské státy mohou stanovit nižší sazby. Já myslím, že to pokryto je. A není nutné opakovat to ta, ten výslovný zákaz vyšších poplatků, tady také souhlasíme, že to není nutné opakovat, ale necháme to na vás, abyste se na to ještě podívali. Pak ta otázka digitálních peněženek. Můj kolega Jean Alex nabízí svoji peněženku, aby ukázal, jak vlastně vypadá digitální peněženka. Je to prostě elektronická verze tohoto. Takže my si myslíme, prosím? Také si myslíme, že není nutné řešit to výslovně. Myslíme si, že když ošetříme všechny platební transakce přes jakékoliv zařízení, jakékoliv elektronické prostředky, tak to bude pokryto. A možná, že by bylo matoucí, kdybychom to uváděli jako samostatný typ transakce, protože tak to není. Takže tady se shodneme se zpravodajem. Dále k tomu váženému průměru, o tom mluvilo několik stínových zpravodajů, ano, Komise navrhla, že nepoužijeme vážený průměr, ale absolutní strop. A samozřejmě víme, že v systémech zúčtování byly dohodnuty vážené průměry a bylo to také předmětem vyjednávání v době, když se těm dvěma mezinárodním schématům moc nechtělo přistoupit na jakýkoliv strop – a ta schémata tehdy žádala o určitou flexibilitu u toho průměru, aby se s tím mohli trošičku hrát u těch poplatků. A v rámci zúčtování to bylo přijatelné také proto, že ta schémata nabízejí správce, kteří analyzují poplatky a to, jak se uplatňují v celém systému. Nicméně je to pracné. Ti správci pak musí každého půl roku podávat zprávy o tom, jak to funguje, ale to jsou oficiální konzultační firmy, které byly pověřeny tím, aby prověřovali systém Visa a Mastercard. Je to značná práce a kdyby se tento přístup rozšířil po celé Evropě, bylo by třeba zeptat se, jak stanovit vážený průměr, jestli by to bylo na každou zemi, na každý sektor, nebo na každou banku, nebo na každé schéma. A potom, kdo by to kontroloval? A já si nejsem jistá, že členským státům by se líbilo, že by museli někoho pověřit tím, že bude dělat stejně složitou práci, kterou teď dělají ti správci. A samozřejmě poslední velice důležitá věc pro ten strop, místo váženého průměru je ta, že strop umožňuje malobchodnímu prodejci prověřit, jestli se dodržují pravidla. Když máte vážený průměr, pak prodejce půjde za bankou a řekne, ten poplatek, který mi účtujete, je vyšší, než je povoleno, ale banka řekne, je mi líto, je to vážený průměr, a někdo jiný, koho neznáte, má nižší poplatek. Takže ověřit něco takového je pro maloobchodní prodejce velice těžké. A pak je tady ta obtížná otázka trojstranných schémat. Samozřejmě, když jsme připravovali návrh, viděli jsme, že by bylo dobré, jaké výhody má, mají rovné podmínky. Ale jak už bylo řečeno, vidíme s tím také dva problémy, a totiž Trojstranná schémata mají velice omezený podíl na trhu a to znamená, že žádný malobchodní prodejce neskrachuje, když odmítne přijímat třeba karty American Express. A proto bychom měli být obezřetní, když bychom chtěli ošetřit i trojstranná schémata. A další důvod je ten, že nevidíme, jak by to správně hlediska bylo možné zjistit, jak v nějakém podniku procházejí ty poplatky z jedné strany na druhou. A proto jsme v tomto návrhu rozhodli, že to trojstranná schémata budeme upravovat do té míry, do jaké funguje jako čtyřstranná schémata. To znamená, využívají banky, které mají licenci. A kromě toho si zvolíme systém, kdy poplatky v trojstranných schématech se musí postarat sama o sebe. To znamená, když jsou příliš vysoké, malobchodní prodejce má za prvé možnost odmítnout tu kartu a potom podle návrhu musí mít možnost eh, účtovat jednotlivým spotřebitelům něco navíc. To znamená, že když spotřebitel chce použít kartu American Express a chce požívat výhody, které se s tou kartou pojí, není to problém, ale bude muset zaplatit to, co se účtuje navíc. A my si myslíme, že když vytvoříme takový mechanismus, tak malobchodní prodejci budou mít eh, možnost využít eh, svoji volbu a nebude tam nerovnováha mezi regulací té spotřebitelské části a těch trojstranných schémat. Takže já myslím, že tady také uvažujeme stejně jako pan Bělan. A teď se ještě dívám. Ano, pak tady byla ta, tady ten vážený průměr, to už jsme probrali, a pak otázka jestli by se měly upravit poplatky za služby obchodníkům, to jsou poplatky, které obchodní banka účtuje obchodníkovi. To by bylo proto, aby se zajistilo, že ty výhody se předají dál. My si myslíme, že trh funguje tak, že pokud je dostatečná soutěž na straně akceptantů, tak banky nemají žádnou jinou možnost, než předat ty výhody, které plynou z nižších poplatků, protože jinak jejich klienti, ti obchodníci, půjdou k jiné bance. A my si myslíme, že tomu by napomohlo to, že váš parlament současně rozhoduje o platebních, osměrnici, o platebních účtech, která zvýší transparentnost a také možnost pro ba- zákazníky bank přejít od jednoho poskytovatele k druhému, když nejsou spokojení s poplatky, které banka účtuje. A já myslím, že na úrovni akceptantů tato soutěž funguje. A proto jsme se rozhodli, že nenavrhneme úpravu poplatků pro obchodníky. A potom Já myslím, že už jsem asi řekla všechno, co jsem chtěla říct. Můžu předat slovo kolegovi? To je efektivnější. Možná ještě k těm stropům. Zaznělo tady, že by se ten strop měl trošičku zvýšit, aby byl větší prostor pro členské státy, aby pak třeba mohli snížit. Z našeho pohledu my se domníváme, že 0,2 a 0,3, ten strop, který teď navrhujeme, odpovídá tomu, co už je teď na trhu. Třeba Visa, Mastercard a podobně. A myslíme si, že v praxi to funguje. A za druhé, prostřednictvím těchto částek chceme zajistit, že určitý podíl na výhodě z využití karty, což by mělo být lepší než hotovost, by se předalo ještě i těm maloobchodním prodejcům a spotřebitelům. A my si myslíme, že když ty výhody budou, když ty částky budou vyšší, tak se ty výhody spotřebitelům nepředají. Well, I think that's extremely helpful. I think... Dobře, já myslím, že to bylo velmi užitečné, to byla opravdu užitečná podrobná diskuze, takže já teď dám znovu slovo panu Bělanovi, pokud se nehlásí někdo další, nemáte nějaké další otázky na komisi k nějakým dalším věcem? Ne? Ne. Takže pan Bělan, abyste nám to případně shrnul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem podziękować e, za, za, za wypowiedzi. Pan... Rád. Děkuji, děkuji všem za komentáře. Děkuji komentá- za komentáře stínovým zpravodajům, paní Verňo, eh, panu Mandrsovi, který promluvil za pana Šmita. Děkuji také paní Hanzli, která k tomu předložila celou řadu pozměňovacích návrhů. A kromě toho bych chtěl srdečně poděkovat za to, co nám tady řekla komise. Myslím si, že díky těmto komentářům se nám podařilo rozptýlit mnohé obavy poslancům. Já, já už jsem řekl, že eh, se v příštím týdnu budu snažit o kompromisy. Sam, samozřejmě, že se mi nepodaří do toho zahrnout všechny pozměňovací návrhy, některé budu muset zamítnout, ale učiním všechno pro to, abych vám předložil přijatelný návrh. A už jsem také řekl, že doufám, že ve Štrasburku se sejdeme se stínovými zpravodaji. Ještě jednou tedy děkuji sekretariátu za pomoc při přípravě toho tématu. Děkuji všem a e, to je tedy závěr našeho dnešního zasedání. Zase se sejdeme 10. února. A a budeme tuto věc eh, řešit, budeme se zabývat kompromisními návrhy eh, a potom tedy eh, budeme hlasovat 11. jako obvykle, obyčejně, jako obvykle tedy dopoledne. Děkuji vám všem za pozornost a za veškerou práci na tomto velmi důležitém stanovisku. Děkuji také komisi za to, že tak velmi rychle přišla a řekla nám, své názory. Děkuji vám za vaše připomínky a těším se na ně i do budoucna. Je to velmi komplexní, obtížné téma, ke kterému se vyjadřuje celá řada lidí. To znamená, že je velmi dobré, když ta diskuze je jasná a bylo by dobré, kdyby pan Bělan e, vypracoval vyvážené stanovisko jménem tohoto výboru, e, které by bylo v zájmu e, evropských občanů. Dobře, takže vám děkuji za pozornost a 10. se uvidíme. Mezitím nashledanou ve Štrasburku.